honorable members. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, ich möchte die Sitzung wieder Dobrý den. Ještě jednou tady bych rád vás poprosil, abychom začali. Složitější poslanci, kontaktní osoby pro EFSU a paní McCaven, která je koordinátorka, je tady také. Máme dnes výměnu názorů s panem Šprengrem. Už nějakou dobu jsme s ním chtěli diskutovat, bohužel tady není tady příliš mnoho kolegů. Pan Sprenger je ředitelem Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Už jsme se setkali s jinými vašimi kolegy v posledních měsících i týdnech a hovořili jsme s nimi o stavu diskusí, protože podle nás jsou agentury velmi důležitá místa, jelikož kroky, které chceme provádět, vy potom konkrétně realizujete a proto je také důležité mít od vás zpětnou vazbu. A po vaší prezentaci také zahájíme diskusi. Děkuji, dobré odpoledne. Děkuji za pozvání, mi ctí. Pokud dovolíte, tak bych učinil přehled eh, naší hlavní činnosti a výsledku během posledních pěti let. Také se budu krátce zabývat eh, příštím rokem i dlouhodobou budoucností. Pokud dovolíte, tak na samý začátek bych začal s eh, činností ECDC za posledních pár let. Když jsme spolu hovořili minule, tak jsem zmínil čtyři hlavní priority na dalších pět let. Spalničky, jejich vykořenění, spolupráce se zeměmi, eh, které chtějí vstoupit do Evropské unie a eh, nerovnosti v oblasti zdraví. To jsou všechno dlouhodobé úkoly, které budou eh, mezi našimi prioritami i příští rok. Teď, co se týče zemí, které mají vstoupit do Evropské unie, tak jsme pracovali s Chorvatskem, tam spolupráce funguje velice dobře a budeme spolupracovat také s Islandem, Černou horou a Srbskem. Teď, co se týče spalníček, tato choroba, které se dá předejít, se znova objevuje v Evropské unii. Například v Liverpoolu ve Spojeném království byla v podstatě nejhorší epidemie spalníček od 80. let. Bylo to téměř 200 případů, z čehož 40 dětí muselo do nemocnice. Po celé Evropské unii ale se výskyt snížil. V roce 2011 jsme měli hlášeno 30 tisíc případů spalníček. Zatím to číslo je zhruba na 5 tisících za tento rok, ale 5 tisíc je pořád ještě hodně. Cílem Evropské unie je nula, ale když to srovnáme s předchozími roky, tak letošní sezóna spalníček byla poměrně milá. Když se podíváte na graf výskytu spalniček v roce 2006 do roku 2012, tak v podstatě uvidíte, že to dosti fluktuuje. A jenom proto, že letos moc spalniček nemáme, ještě neznamená, že je nebudeme mít ani příští rok. A tím už se dostávám k tomu, proč eh, několik let je pro nás prioritou právě otázka spalniček a zdravotních eh, nerovností, protože pokud chceme, eliminovat spalničky, tak musíme dosáhnout 95% proočkovanosti, proočkovanosti ve všech komunitách ve členských státech. Jednotlivé členské státy to nezvládnou sami, i země, které mají dobrou proočkovanost, stále mají některé výskyty spalniček. Často se problémy importují od sousedů a navíc my zase potom vyvážíme spalničky do Spojených států. Na druhou stranu ale se nemůžeme vyrovnat s problémem spalniček, pokud nezajistíme rovnoprávný přístup ke zdravotnictví. Protože i v těch zemích, kde máme dobrou proočkovanost, máme určité populace, které nejsou dostatečně obslouženy. Patří mezi ně migrantské komunity, romové a další skupiny, které často mají úroveň proočkovanosti velmi malou. A následně v těchto komunitách se neustále objevují případy spalniček. A z toho důvodu ECDC věnuje tolik pozornosti právě tímto dostatečně neošetřeným populacím. Minulý měsíc jsme v Dublinu měli dobré setkání se zástupci členských států, zástupci romské komunity a, a příslušné komunity ve, v Irsku. Bylo to velice zajímavé. Na tomto zasedání jsme se dohodli na deseti praktických návrzích pro zlepšení pro očkovanosti u těchto citlivých skupin, ale také obecně u populace. To jsou návrhy, které předložíme členským státům a Evropské komisi příští týden na zasedání Evropské unie o imunizaci dětí. Teď kapacita laboratoří, to je také dlouhodobý úkol. Pokud dovolíte, tak jenom ukáži, jak ECDC spolu s partnery nedávno začaly využívat nové laboratorní techniky. Komise požádala minulý měsíc ECDC a EFSU, aby společně vyhodnotili riziko a vzniku nebo výskytu salmonely z potravin v několika zemích. Tady jsme využili zkušenosti obou agentur za prvé rychlé hodnocení rizika ECDC a v podstatě za několik dní jsme měli připravený společný dokument. Ještě zajímavější možná je, že se nám podařilo koordinovat využití a pokročilých laboratorních vyšetření salmonely jak ve zdravotnictví, tak v potravinářství. A následně se tedy ukázalo, že pacienti v několika členských státech byli identifikováni e, stejným kmenem salmonely. Byla to výborná spolupráce s laboratořemi, s EFSou a věřím, že se nám bude takto dařit lépe dohledávat e, budoucí případy výskytu. Pochopitelně klíčovou součástí naší práce v letošním roce je schopnost reagovat na neočekávané události. Například minulý měsíc nám potvrdili eh, dva případy eh, nového typu koronaviru, což je v podstatě stejný druh eh, viru jako SARS. Když jsme dostali tuto zprávu, tak si vzpomínám, že jsem zrovna četl knížku o boji proti ebole a HIV, ale ECDC mělo skupinu odborníků, kteří pracovali celý týden na rychlém vyhodnocení rizik. A souběžně s tím nizozemské laboratoře a britské a německé laboratoře s podporou ECDC a generálního ředitelství RTD, respektive projektu, který financuje toto generální ředitelství, rychle vyvinuli specifické zkoušky na tento nový virus. Odborníci eh, na evropské úrovni a úrovni členských států velmi dobře spolupracovali a jejich úsilí se nepřekrývalo. A v neděli v 9 večer Evropská komise a následně toto rychlé hodnocení rizika ECDC eh, dalo do eh, systému EVRS spolu s informacemi o nových vyšetřeních. A následně už další pondělí kdy se o tomto viru začalo psát ve sdělovacích prostředcích a začali se mu věnovat politici, měli ministři zdravotnictví po celé Evropské unii stejné aktuální informace. A to si myslím, že je opravdu dobrý příklad toho, jak můžeme používat eh, efektivně omezené prostředky Evropské unie v oblasti zdravotnictví. Prostě když čelíme společné hrozbě, tak bychom měli spolupracovat a vědeckou práci odvádět jednou, ne 27krát. A bude to také znamenat, že členské státy a Evropská komise budou mít velmi dobrý základ pro koordinaci reakce na ohrožení prostřednictvím Výboru pro zdravotní bezpečnost. Navíc jsme vám dali podrobnosti k 30 dalším hrozbám, které hodnotilo ECDC. Máte to v podkladech k tomuto zasedání. A teď pokud dovolíte, tak jenom pár minut o plánech na rok 2013 a pozdější období. V roce 2013 čekáme určité důležité milníky, které bych chtěl eh, signalizovat. Za prvé, v roce 2013 budeme provádět novou posílenou politiku týkající se vědecké nezávislosti. Ta bude navazovat na práci, která už probíhá v oblasti předcházení střetu zájmu. A kromě toho také proběhne v roce 2013 nezávislé externí hodnocení. Hodnotitele už jsme si najali a v letošním roce se začnou sbírat údaje, s tím, že konečná zpráva by měla být k dispozici příští rok. A za třetí bychom měli přijmout strategicky víceletý program pro rok 2014 až 2020. Zase práce přípravná už na tom začala. V loni ve Stokholmu proběhlo společné strategické zasedání, na kterém se setkali odborníci z členských států, respektive z jejich Ústavu národního zdraví a naše poradní fórum, Dostali jsme z toho velmi dobré technické informace a zapracujeme je do konsultačního dokumentu, který poskytneme partnerům i vám. Během této diskuse bylo velmi zajímavé, že všichni volali, že je potřeba, potom, že e, je potřeba, aby ECDC pokračovalo ve své práci, e, co se týče obsahu, ale způsob se bude muset změnit. Jinými slovy, je potřeba, abychom dozvěděli se více e, s méně zdroji. Musíme si uvědomit, že během nadcházejících let budou uh, rozpočty na zdravotnictví pod velkým tlakem a myslím si, že když budeme více činit na evropské úrovni, bude to hospodárnější. Děkuji tomuto výboru a zpravodajce Jutě Hauk za to, že toto zmínila. Dva příklady změny. Za prvé způsob, kterým prezentujeme data ze surveillance týkající se infekčních chorob teď můžete v podstatě dostat tlustou knihu na papíře. Velice bych rád, abychom v budoucnosti měli na chytrých telefonech nebo jinde aplikace, ze kterých tato data budeme moci dostat. A dále mikrobiologie v oblasti veřejného zdraví. Do roku 2020 se značně rozvinou technologie, které se používají v makrobiologických laboratořích pro sledování a detekci lidských patogenů. Národní partneři chtějí, aby ECDC koordinovalo zavádění těchto nových technologií a jejich využití pro účely veřejného zdravotnictví a to, co nejefektivnější. Pokud stále budu mít to štěstí předstupovat před tímto výborem v roce 2020, tak předpokládám, že pořád budeme hovořit o antimakrobiální rezistenci, HIV, tuberkulózy a pan, připraví na, připravenosti na pandemii a podobně. Předpokládám, že ECDC bude nadále pracovat s komisí a s členskými státy a bude pomáhat Evropské unii v rychlé reakci na neočekávané hrozby. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost a budu se těšit na otázky. Thank you very much, Mr. Springer, for your... Vám děkujeme za vaši prezentaci a nyní dávám slovo paní Jana Kudakis, která je naší kontaktní osobou pro středisko. CDC. Děkuji za slovo. Děkuji, pane Springer, za vaši velice informativní prezentaci. Já jsem tedy zklamána, že se nedostavilo více kolegů a kolegyň. Ehm, jsem mm, trochu někdy agresivní vůči některým agenturám a někdy je kritizuji, ale myslím si, že konkrétně vaše středisko je velice užitečné a že může změnit životy eh, mnoha občanů Evropské unie. Jsem proto velice ráda, že jsem právě já kontaktní osobou pro tuto agenturu, pro toto středisko. Myslím si, že to je asi jediné středisko, pro které bych byla ochotná být tím kontaktním, tím styčným důstojníkem. Uh, já sama se eh, střetávám několikrát ročně, s, jak eh, s vámi, tak i s vašimi pracovníky. Já sama bych eh, se chtěla pravděpodobně, pravidelně setkávat s některými zástupci vašeho střediska. Chtěla bych vás také informovat o názorech Evropského parlamentu na některé věci. Co se týče agentur, tak je důležité, aby přinášely přidanou hodnotu. Mám velkou radost, že mohu říci, že právě vaše středisko je v tom dobré, protože se vám daří snižovat náklady. Eh, například rozpočet eh, na eh, rok 2013 se vám podařilo snížit o 13% tím, že jste zavedli některé nové metody. Také jste snížili náklady na mise a na schůze a podoba, mm, jsou to další úspory. Chtěla bych pogratulovat eh, vám i celému vašemu týmu a doufám, že se nám takto podaří pokračovat i nadále. Dále je důležité, aby vaše středisko pro prevenci a kontrolu nemocí bylo, eh, stálo za náklady, které eh, s nimi souvisí. Eh, v Evropě se konala olympiáda a také Euro 2012. Jsou to vlastně takové události, kterých se zúčastní velké množství lidí. Lidé cestují mezi jednotlivými státy, aby se zúčastnili sportovních her a to také sebou nese riziko e, infekcí. Jsem velice ráda, že vaše středisko připravilo aktuální zprávy o těchto o výskytu různých nemocí a tyto informace byly také k dispozici jednotlivým členským státům, takže všechny státy měly přehled o různých e, zdravotních e, infekcích. Také jsme hovořili o reorganizaci a o personálních otázkách Pokaždé, když provádíte reorganizaci, tak eh, tam vždy někdo bude spokojený a někdo bude spokojený méně. Myslím si, že hlavním problémem eh, bylo to, že tam bylo několik eh, nespokojených lidí, kteří měli pocit, že by si zasloužili více, ale celkově si myslím, že to vaší organizaci prospělo a ta zkvalitnila se. Evropský parlament by, vá, eh, by, by možná měl být trošku proaktivnější vůči vašemu středisku. Mm, také by mě zajímaly třeba, třeba podněty poslanců a poslankyň, co by očekávali v budoucnu od vašeho střediska. Sama jsem také hovořila o otázkách vztahu mezi námi a mezi eh, středisky. Jde o to, že v některých eh, oblastech bychom měli více spolupracovat a měli bychom se shodnout na stejných eh, hodnotách, na stejných eh, postupech. Myslím si, že by tedy měla být lepší koordinace mezi agenturami. Možná byste mohly být třeba pravidelné půlroční schůzky, kdyby se zástupci Evropského parlamentu setkávali se zástupci agentur, ale to je spíše tedy na předsedovi. Příští rok nás čeká další návštěva ve Stockholmu, velice se na ní těším. Mm, těším se, že si promluvím se zástupci jednotlivých odborů, s jednotlivými pracovníky a myslím si, že letos bychom tam také mohli vyslat i jiné zástupce, abychom eh, si rozšířili ehm, vzájemné styky. A to je z mé strany vše. Děkuji. Nyní paní Linda McEvan. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Já také jako paní Nakodaky jsem zklamaná tím, že zde není tolik eh, eh, poslanců. Možná bychom ještě o tom měli eh, s koordinátory hovořit, jak je to s těmi čtvrtky odpoledne. Hovořil jste o spalničkách. Mě zajímá, jaký je trend. Hovořil jste o tom, že třeba v Liverpoolu se objevily ve velkém počtu. Jaký je ten celkový trend? Takže spíše je ten trend pozitivní nebo negativní. Zvyšují se, zvyšuje se ta eh, proočkovanost a také mě zajímá, zda třeba um, se děje, dost, zda je dostatečná informovat, eh, aby rodiče eh, rozuměli tomu, proč je důležité nechat děti očkovat. Pak jste také hovořil o tom, že je důležité soustředit se na určité zranitelné skupiny osob, to si myslím, že je zcela správné. Ale minulý týden jsem četla v Guardianu, že třeba dochází k šíření chorob, když lidé z Evropy cestují do nějakých exotických končin a oni vlastně do Evropy zavlečou nějakou vzácnou chorobu, která se může eh, potom rozšířit. Například eh, to bylo v, mm, tak taková jedna exotická choroba se rozšířila ve Spojeném království nebo v eh, Nizozemsku. Takže je to taková skupina, jsou to buď lidé, kteří cestují do exotických oblastí, nebo migranti. Zajímáte se i tyto skupiny, protože zde je ta zranitelnost trošku jiného druhu. Není to určitě nějaká finanční zranitelnost, že to jsou třeba lidé, kteří si mohou dovolit cestovat eh, někam za exotikou, ale zároveň mohou třeba sebou přivést nějakou chorobu, kterou zde v Evropě známe velice málo. Tak mě ještě zajímá otázka, Dopadu finanční krize hovoříme o nerovnoměrném přístupu ke zdravotní péči. Víme teď, že v Řecku je zdravotní systém už na pokraji kolapsu. Také se hovoří o nebezpečích eh, různých pandemí, eh, čili jaká je také připravenost členských států na různé přeshraniční problémy v oblasti zdravotnictví, jsou připraveni, mají dost peněz na očkování a tak dále. Děkuji. No, děkuji a požádám pana Sprengra, aby odpověděl na tyto otázky. Thank you very much. First of all, uh... Thank you very much. Velice děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Janu, Kada, Janu Kanakis za vaše laskavá slova. Mm, jsem velice rád, že si můžeme vyměňovat názory. Chtěl bych poděkovat eh, za vaše dotazy. Eh, ptali jste se na spalničky. Spalničky to je taková nemoc, co by tornádo občas se přežene Evropou jako tornádo. Například před několika lety postihla Rumunsko, další zemí o jeden rok později byla Francie a poměrně nedávno e, byla postižena spalničkami také severní Anglie. Záleží na tom, kolik počet e, lidí není očkováno, kteří jsou Eh, více citlivý Je také pravda, že spalničky přechází v takových vlnách, mají takové výkyvy. Zhruba každé čtyři roky dojde vlastně ke, eh, ke vzedmutí té vlny. Letos třeba je to mnohem menší počet těch případů a není to kvůli tomu, že by naše středisko odvádělo tak vynikající práci v tomto ohledu, ani to není tím, že byste byla vyšší očkovanost. Prostě jde o to, jak ten virus eh, se vlastně aktivně či méně aktivně šíří. Je velice důležité, aby lidé eh, se nechávali očkovat a já v, tom, v tomto ohledu nejsem příliš optimistický. Existuje několik eh, lidí, několik oponentů, kteří kritizují očkování a kteří šíří tyto informace a já to považuji za velkou hrozbu. Je pravda, že existují určité, eh, určitá společenství, Například v Německu je pravidlo Steiner Schule, je to určitá oblast, kde lidé nejsou očkováni a vidíme, že právě třeba v této oblasti dochází k velkému výskytu očkování. Pak je zde skupina Romů, nebo eh, jsou zde Romové. Mm, setkal jsem se se zástupci romských populací Bulharska i Rumunska. Je pravda, že Romové celkově jsou velice různorodou skupinou ale veli, udělalo na mě velký dojem jedna bulharská iniciativa, kdy oni vybrali určité zástupce romské komunity a tito lidé působí mm, zdravotní osvětou, což vede také tedy k větší informovanosti mezi Romy. Bylo také zajímavé se dozvědět, že někteří z těchto Eh, zdravotnických mediátorů, z těch lidí, kteří poskytovali osvětu, potom také sami vystudovali medicínu. Myslím si, že teď eh, můžeme říci, že Romové nejsou proti očkování. Jde spíše o to, že neznají všechny skutečnosti a také občas eh, to očkování není příliš šité na míru této skupině. Pak zde padla otázka na exotické choroby, které si lidé přiváží sebou z dovolených. To je nesmírně důležitý fenomén. Nedávno jsme to třeba zaznamenali ve Spojeném království. Měli jsme tam jednoho pacienta eh, s krvácivou horečkou. A místní E, zdravotnické orgány to dokázaly zvládnout. Mm, přesvědčil jsem se, že mají velice dobré vztahy s ostatními zeměmi, aby dokázali vystopovat e, pacienty, kteří, nebo dokázali vystopovat e, ten stroj nákazy. Občas se stane, že někdo mm, vlastně si přiveze sebou nějakou chorobu a nemusí to znamenat nutně, že, jí, eh, že se mohou tím nakazit ostatní lidé. Ale občas můžeme třeba zjistit, eh, když eh, mm, máme nějakého pacienta s nějakou exotickou chorobou, tak můžeme dohledat například osoby, které s ním letěly v letadle a můžeme tedy preventivně zasáhnout. Pak je zde další příklad, je to legionářská choroba, Vlastně je to nebezpečná choroba, má vysokou e, úmrtnost. A zde opět máme velice dobrý systém dohledatelnosti. Například můžeme zjistit, e, jaké osoby pobývaly v hotelu, kde se někdo nakazil touto chorobou. A pak jste se ptali na dopad finanční krize. Za prvé, víme, že zde bude více nezaměstnaných tím pádem se zvyšuje zranitelná populace, lidé, kteří jsou na okraji, eh, bezdomovci, lidé, kteří mají problémy s alkoholismem. To jsou skupiny lidí, kteří eh, jsou potom, eh, u nich vyšší riziko třeba propuknutí tuberkulózy nebo nakažení virem HIV na jedné straně tedy narůstají tyto eh, skupiny lidí a zároveň na druhé straně klesají rozpočty pro eh, poskytování základní zdravotní péče. Co se týče tuberkulózy, tak tam musíte být jaksi napřed. Eh, nedávno jsme také zjistili, že v Řecku prudce začal narůstat počet osob nakažených virem HIV a zejména se ten virus šíří nitrožilním užíváním drog. Pokud eh, stát nemá dost peněz, aby nabídl narkomanům třeba pro výměny, eh, programy výměny injekčních stříkaček nebo eh, léčbu náhradní drogou, tak nakonec může dojít k pohroma, pohromě. Eh, špatná situace například v Atenách, je důležité, abychom všechny upozorňovali na to, že na takové programy, na takové programy zdravotní péče je zapotřebí nalézt prostředky. Eh, pak je zde také problém v nemocnicích, kde narůstá eh, rezistence vůči mm, antimikrobiální rezistence. Je zde také fenomén přeshraničních eh, pacientů a mm, je, je, je důležité, aby nemocnice mohly kontrolovat eh, ty pacienty, které přijímají, jenže na to opět nejsou eh, finance a narůstá tato rezistence. Už jsem hovořil o tuberkulóze, chtěl bych ještě upozornit na to, že nám dělá velké starosti to, že, nabí, že také narůstá rezistence Eh, vůči eh, různým léčivům na tuberkulózu, eh, protože lékař, proto, protože zde nejsou dostatečné peníze na to, aby se provedly zkoušky, který konkrétní lék by byl ten nejúčinnější. U tuberkulózy je asi 50% um, účinnost těchto láků a na tuberkulózu umírá velký počet osob. Čili to byla má odpověď na to, jaký bude mít dopad zdravotní krize na můj obor. No, děkuji mnohokrát. To je opravdu velmi zajímavý údaj, protože o tom diskutujeme nikoli poprvé a také nepoprvé se hovoří o dopadu krize na zdraví populace v EU. A také tedy o financování systému sociálního zabezpečení a o rezistenci vůči antibiotikům. Pokud máme pacienta, který bude přijat do nemocnice, který bude muset sám platit eh, určité úkony, například skanery a podobně, pak samozřejmě nebude záruka, že bude moci uhradit tyto částky a tím pádem to vyšetření nebude provedené. Takže je skutečně třeba tyto věci zohledňovat i v souvislosti s danou situací. Vidím, že přišli ještě další kolegové, nevím, jestli někteří z nich si nepřejí vystoupit. Pokud dovolíte, já bych tedy chtěl také položit několik otázek. Otázka, která zaznívá často, co dělá vaše agentura e, proti střetu zájmu, jak proti tomu bojujete, protože to je otázka, o níž se zde hovoří často. Chceme mít co nejlepší odborníky, chceme mít vysoce kvalifikované pracovníky v takovýchto agenturách, ale zároveň je třeba zaručit maximální transparentnost. Někteří odborníci rovnou řeknou, že se nechtějí ocitnout na stránkách novin, protože hrozí určitá návaznost buď na určitou vysokou školu nebo třeba na průmysl. Co tedy děláte vy? Děkuji mnohokrát za tyto důležité otázky. Pochopitelně, že jsme v kontaktu s řadou odborníků. Začneme u našich zaměstnanců. Za prvé vypíšou prohlášení o svých zájmech a budeme sledovat zvláštní zájmy každém případě bychom ale rádi, abychom k tomuto přistupovali společně. Naše zkušenost je, že tady trochu střílíme na pohyblivý cíl. Před dvěma hodinami Evropský účetní dvůr uspořádal tiskovou konferenci, která se právě týkala střetu zájmu. A já doufám, že se nakonec dohodneme na tom, jak k této otázce přistupovat ale i bez této dohody se už tomuto tématu velmi věnujeme. Pro zaměstnance, kteří mají na starosti chřipku, máme zvláštní prohlášení o zvláštních zájmech. Kromě toho sledujeme eh, tuto otázku u účastníků našich panelů. Pochopitelně, že se může stát, že odborník nemá žádný eh, střed zájmu, ale potom se třeba nechá zaměstnat do farmaceutické společnosti. Pokud k tomu dojde, tak bude daná osoba stažena z výboru. Mimochodem už se to stalo. Věnujeme tomu pozornost. Máme příslušné pracovníky, kteří mají toto na starosti. A doufám, že příští měsíc naše řídící rada schválí novou strategii týkající se střetu zájmu. A také doufám, že k tomu budeme přistupovat i trochu šířeji obecně, v tom smyslu, že dostaneme jakási vodítka i od parlamentu. E Pokud navštívíte ECDC, tak eh, vám to můžu ukázat konkrétně, abyste se na vlastní oči mohli podívat, jak tyto věci řešíme. Děkuji a vítám také zástupce Evropské komise, kterým dám slovo. Chcete-li? Děkuji mnohokrát. Jenom pár slov k tomu, co zaznělo během této diskuse. Začněme očkováním. To je dosti složitá otázka. Jenom jsme chtěli říci, že Evropská komise spolu s maďarským předsednictvím pracovalo na závěrech týkajících se vakcinace dětí. Následně Evropská komise bude organizovat příští týden velkou konferenci, jejíž cílem, jejíž, jejímž cílem je sledovat možnost evropských iniciativ, eh, na základě kterých by se zvýšila proočkovanost eh, dětí v členských státech. Tím také reagujeme na trochu naléhavou situaci týkající se spalniček, ale nejenom na to je to širší otázka. A za druhé, existují doporučení rady, která vychází z článku smlouvy o veřejném zdraví s tím, že členské státy se zaváží k určité proočkovanosti proti sezónní chřipce. Komise pracuje s ECDC na zprávě o provádění tohoto doporučení v členských státech. Doufáme, že tuto Právo budeme moci radě a parlamentu předložit na konci roku. A uvidíme následně, jestli členské státy provedly to doporučení. Podle našich informací eh, vypadá ten obrázek trochu smíšeně. Za třetí, pandemie a vakcinace proti pandemii. V roce 2009 jsme měli chřipkovou pandemii a rada požádala komisi, aby připravila mechanismus pro společné nakupování vakcín v případě pandemii, takže každá země si nebudeme, nebude muset vyjednávat s farmaceutickým průmyslem sama ceny. Spíše jsme se zhodli na tom, že by vyjednávali členské státy skupinově a skupinově uzavřeli smlouvu na nákup těchto vakcín. A možná jste zaznamenali, a včera při přijetí zprávy paní Parňo, toto byl jeden z prvků právního textu, který komise předložila v oblasti závažných přeshraničních hrozeb. Jinými slovy, tedy snažíme se pracovat na společné smlouvě ze strany členských států, které chtějí nakupovat společně vakcíny pro případy pandemii. Legislativní základ tento dá také členským státům možnost společně nakupovat další opatření, kromě vakcín. Takže v budoucnosti doufáme, že se takto budou nakupovat i jiné léčebné prostředky. Výbor přijal zprávu, půjde to do pléna, ale zároveň i v radě probíhá dále vyjednávání o tomto návrhu. Tím se více propojí hodnocení rizika, které provádí ECDC, a které provádí členské státy. A vznikne tím systém, který se bude týkat nejenom přenosných chorob, ale také dalších eh, ohrožení zdraví. Děkuji. Chcete něco dodat? Thank you very much. Uh, Děkuji, pan Štejber. Um, myslím si, že spolupráce mezi komisí a ECDC je velice produktivní těch oblastech, o kterých eh, jste hovořil. Včera jsem se, eh, jsem se úmyslně zúčastnil jedné konference o eh, očkování proti chřipce. Bylo tam, celá, mnoho, bylo tam mnoho zástupců farmaceutického průmyslu. My jsme si museli zaplatit řádně za vstup na tu konferenci. Myslím si, že pokud na jedné straně zde máme doporučení ze strany komise, aby byly rizikové skupiny očkovány a na druhou stranu si myslím, že farmaceutický průmysl by také měl přijmout svou odpovědnost a vyvinout eh, nějakou špičkovou vakcínu. Ale z některých studií, které také zadalo ECDC, se ukazuje, že tam ještě existuje určitý prostor pro zlepšení. Čili E, myslím si, že musíme e, zdůraznit, že i farmaceutický průmysl nese svůj díl odpovědnosti. Pak e, také včera jste hovořil o té iniciativě pro vážné přeshraniční zdravotní hrozby. Já nemám k dispozici podrobnosti, ale ohledně infekčních chorob jsem měl velkou radost z toho výstupu vašich diskusí. Ano, myslím, že jsme včera dospěli Myslím, že jsme včera dospěli ke správnému kompromisu ve vztahu ke zprávě pana Paňo. Myslím si, že celá řada kolegů zde byla ochotná ke kompromisům, když však jde o veřejné zdraví. Víme, že máme kontaktní osoby, na které se můžeme spolehnout, takže zde existuje skutečná přidaná hodnota Evropské unie 500 tisíc Evropanů mají přece jenom, jenom jedno, tedy zdraví, a pokud toto zdraví může být lépe chráněno, eh, když přihledneme právě i k přehraničním rizikům, pak taková tedy agentura jako ta vaše je skutečně zdrojem přidané evropské hodnoty a vy odvádíte opravdu na každodenní bázi výbornou práci, kontrolu ve Stockholmu. Zajišťujete také dozor a jste nezávislí, jste skutečně určitým dokladem toho, že by agentury měly možná lépe komunikovat. A vy skutečně tedy máte svou nezávislost, to si myslím, že je skutečně vynikající věc. Děkuji tedy všem, kdo se zúčastnili tohoto jednání. Ti, kdo tady nebyli, o tom si pohovoříme na setkání koordinátorů. V každém případě si myslím, že jsme měli velmi zajímavou, plodnou diskusi dnes odpoledne. Myslím, že ti, kdo odjeli dříve, opravdu o něco přišli. Děkujeme mnohokrát panu Šprengrovi. Přejeme vám šťastný návrat a v Dubnu se spolu sejdeme ve Stockholmu s vaší delegací a budeme se moci podívat na všechno, co se ve vaší agentuře dělá. Děkujeme vám za návštěvu, děkujeme vám za vaše vystoupení. So, und wir sind damit auch schon Um... Takže teď se dostáváme k závěru našeho pořadu jednání a e, jedno hlasování bylo zrušeno, proběhla výměna s komisí body 20 a 21, ty jsme probrali včera. E, další zasedání se bude konat 5. a 6. listopadu. Já vám děkuji. Děkuji všem, kdo tady zůstali až do konce, kdo se podíleli na diskusi. Přeji vám šťastný konec dne a šťastný návrat.